Přejdeme k prvnímu bodu pana Diaz de Meragias, agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva, jinými slovy Europol. A já hned dám slovo panu Diaz de Meras, našemu zpravodaji. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, buenos días, señor Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane komisaři, k vážení kolegové, vážení přátelé, dobrý den. Eh, k tomuto nařízení, my na tom pracujeme už tři roky. Já jako zpravodaj jsem vždy měl vždy stejný cíl a sice chtěl jsem nařízení, které umožní Europolu plnit jeho úkoly a cíle. Tato agentura, Evropská policejní agentura, má za cíl pomáhat příslušným orgánům členských států a posílit spolupráci v boji proti terorismu, organizovanému zločinu, obchodování eh, s lidmi, Eh, s orgány eh, pro boj proti rasismu, xenofobii, vydírání, penězokazectví, eh, falšovaným platbám, obchodování, ilegálnímu obchodování se zbraněmi, výbušninami, sexuálnímu zneužívání a tak dále. V prvním čtení jsme dosáhli toho, aby Europol a Sepol nebyly sfuzovány. 170 hlasů bylo pro, a tohoto výsledku jsme dosáhli díky dobré práci zpravodajů, stínových zpravodajů, kterým chci velice poděkovat za jejich práci. Ve druhém čtení musím říci, že ehm, jsme pracovali v rámci širokého koncenzu, takže ještě jednou děkuji mnohokrát všem stínovým zpravodajům za jejich práci během těch tří dlouhých let. Proběhly deset trialogů, tři za italského předsednictví, dva za lotyšského, čtyři za lucemburského a 27. listopadu jsme dosáhli dohody, takže děkuji všem těmto předsednictvím a děkuji také Futoriata Miči za eh, její práci, zástupkyni komise, která skutečně se spolupracovala s námi velmi profesionálně. Europol sehrává klíčovou roli v boji s džihadistickým terorismem a nyní bude mít Europol více prostředků a možností. Ehm, v lednu bude vybudované Centrum boje proti terorismu, kde by se měly scházet informace spravodajského typu v boji proti terorismu. Kromě toho máme eh, jednotku pro internetový obsah, eh, proti teroristické propagandě a boje eh, s extremismem online. To je jednotka v rámci Europolu, která bude schopna identifikovat extremistický obsah online a eh, bude kontaktovat poskytovatele internetových služeb tak, aby ten obsah byl co nejrychleji likvidován. Ehm, tato agentura bude také moci jak si se věnovat všem typům trestné činnosti. Jedná se o sběr informací, jejich zpracování, sdílení a to včetně eh, zpravodajských informací v trestné oblasti, operativních analýz a podobně. A to všechno pod eh, eh, jaksi eh, zaštitou nebo v rámci Europolu, v rámci spolupráce jednotlivých stušných důstojníků, kteří jsou tedy tím komunikačním kanálem mezi Europolem a národními institucemi. A tyto osoby budou vždy bezneprodleně informovány o každé trestné činnosti, která se týká Europolu. Europol také má za úkol vést řadu operací na podporu eh, aktivit členských zemí. Europol bude moci zpracovávat soukromá data samozřejmě za dodržení eh, ochrany osobních dat a bude moci bojovat s takovými hroznými věcmi, jako je zneužívání mladistvých eh, za současné ochrany dat. A já připomínám roli Eh, evropského orgánu pro ochranu dat. Je to nezávislý orgán, který bude spolupracovat s národními orgány pro ochranu dat a citlivá data budou zpracována s zvláštním způsobem. To všechno je předmětem dohody z poslední plenárky a máme tady také vlastně zajištěné lepší řízení agentury eh, díky všem ustanovením týkajícím se ředitele a správní rady a bude to takový precedens i pro ostatní agentury. V článku 88 E, smlouvy o Evropské unii je jasně řečeno, že Evropský parlament a národní parlamenty musí kontrolovat e, e, Europol, proto jsme také vytvořili parlamentní kontrolní skupinu. A konečně spolupráce v oblasti boje proti terorismu a závažné trestné činnosti, tam také Europol umožní i Eurojustu nahlížet do údajů. Ta cesta byla dlouhá, ale výsledek je uspokojivý a já doufám, že Europol bude pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže tolik z mé strany. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Děkuji vám a nyní eh, předáme slovo panu komisaři Polosovi za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, Dovolte, abych úvodem vyjádřil díky našemu eh, zpravodaji, panu Diademerovi, eh, jenž se svým týmem odvedl skvělou práci, aby eh, vypracoval tento stěžejní dokument. Po třech letech neúnavné práce a snahy o dosažení kompromisu mu mohu poblahopřát a chci poděkovat za vynikající spolupráci s námi. Co činí toto nařízení stěžením? To, že náš eh, boj proti terorismu je eh, hlavní prioritou politické agendy. 82% občanů eh, Evropské unie nám v nedávném průzkumu sdělili, že chtějí, aby Evropská unie více bojovala a zasahovala proti terorismu než dosud. Jakmile bude toto nařízení schváleno v roce 2017, ehm, získáme správný rámec k tomuto boji. Jednak, že Europol se stane informačním centrem eh, pro eh, donucovací orgány v Evropské unii. Paříž a Brusel nám jasně ukázali, že výměna informací je naší achilovou patou členské státy musí eh, česněji a efektivněji koordinovat eh, své úsilí a eh, složitá vyšetřování musí být doprovázena důkladnou analýzou. Europol může v tomto ohledu přispět přidanou hodnotou. Dalším zlepšením eh, je také demokratická kontrola parlamentem. Naše nová pravidla eh, zajistí tuto skutečnost a to eh, ve spolupráci s národními parlamenty. Ochrana osobních dat bude také posílena. Proto považuji výsledek naší práce v tomto ohledu za pozitivní. Právní základ Europolu byl sladěn s Lisabonskou smlouvou a cíle reformy Europolu, totiž je snaha o to, aby Europol byl odpovědnější, efektivnější a účinnější, ehm, toho bylo dosaženo. Nicméně chtěl bych vás odkázat na dvě prohlášení ehm, komise a rady, která bych také chtěl dnes zdůraznit. První se týká eh, řízení Europolu. Nadále jsme přesvědčeni o výhodách eh, zřízení výkonné eh, rady, co by součást řízení Europolu a dalších agentur. Budeme sledovat eh, situaci, pokud je o řízení Europolu a v nadcházejících dvou letech eh, proskoumáme ještě, zda ehm, je zapotřebí eh, dalších úprav v tomto ohledu. Za druhé, potřeba zajistit koherenci v rámci nařízení o Europolu a balíčku o ochraně osobních dat ve světle nedávného schválení eh, nových eh, pravidel ochrany dat a eh, nadcházejícího přeskumu pravidel ochrany osobních dat evropských agentur potřebujeme konzistenci a musíme se vyhnout zdvojování. Je nutno tedy, aby funkce vykonávané správní radou byly také sdíleny nově um, zřízenou radou pro ochranu osobních dat. Dámy a pánové, vítám tento dnešní významný krok a těším se na eh, vaše vyjádření. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a nyní dáme slovo zástupcům frakcí. Bohužel nevidím paní Holmajer a nahradí ji pan Zver za EPP gospa predsedujoča varnost evropskih državljanů. bezpečnost evropských občanů eh, prodělává těžkou zkoušku a to z různých důvodů. Neinvestovali jsme dostatečné prostředky do obrany a proto nyní existuje celá řada hrozeb pro bezpečnost eh, je to známé v souvislosti s Ruskem i s jinými konkurenty EU. Evropská unie je největší hospodářskou silou a je velice významné, že nyní po třech letech vyjednávání vznikla dohoda o Europolu a mě těší, že již dnes tedy budeme hlasovat o tom novém nařízení. Tím Europol bude vybaven eh, více kompetencemi v boji proti terorismu. Europol bude moci také zřizovat speciální jednotky a spolupráce mezi Europolem a členskými státy se výrazně zlepší. Jsem hrdý na svoji politickou frakci, která se zasadila o lepší spolupráci eh, s Europolem. Posílili jsme Europol a nyní jsme vytvořili lepší právní rámec a občané na nás budou hrdí. Děkuji vám a nyní za socialisty a demokraty dávám slovo panu Weidenholcovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zítra bude významný den. Nařízení o Europolu budeme zítra schvalovat ve druhém čtení. Trvalo nám to déle než tři roky, více než 80 zasedání. Eh, byl to velice dlouhý, vytrvalý proces a pan Diaz de Mera Eh, dobrým a kolegiálním způsobem tento postup řídil a za čehož mu chci srdečně poděkovat a děkuji také všem kolegyním a kolegům, stínovým zpravodajům, kteří s ním spolupracovali. Ta pracovní atmosféra byla velmi Eh, dobrá. Nařízení přizpůsobuje ustanovení Lisabonské smlouvě, přináší ale také zlepšení pro bezpečnost občanů Evropy, snižuje byrokratickou zátěž přeshraniční spolupráce a umožňuje účinnější boj proti kriminal, eh, organizovanému zločinu a proti terorismu. Toto nařízení umožňuje to, aby struktury Europolu byly účinnější a demokratičtější, aby se posílila demokratická kontrola a to, že budeme moci zavést eh, přísná pravidla ochrany údajů. Co je také velmi důležité, je to, že parlamentní kontrola bude prováděna společně s vnitrostátními parlamenty. Je to jeden z mála právních aktů, kde Eh, instituce zavádějí do centra práce spolupráci také s nitrostátními parlamenty a tento společný kontrolní orgán by se mohl prosadit i v dalších oblastech. Meziparlamentní spolupráce to je jeden z významných pilířů evropského projektu. Také považuji za důležité to, že se nám podařila následující věc. Na posledním zasedání Eh, pléna jsme schvalovali balíček ochrany dat. Snažili jsme se tedy na tento balíček navázat, což se podařilo. Eh, podařilo se sladit tato pravidla. To tedy posílí důvěryhodnost Europolu a to je předpoklad pro účinnější spolupráci, větší akceptovanost eh, tohoto orgánu i zvýšení ochoty vyměňovat si údaje. Dalším důležitým tématem bylo sloučení CEPOLu a Europolu. My jsme se eh, nakonec rozhodli to odmítnout, protože obě jsme chtěli eh, vyhranit více zacílenost obou těchto institucí a takový pragmatický přístup jsme zvolili také v jiných oblastech, například eh, orgánu pro pozorování internetu. Zde by byl býval podle mého názoru lepší e, samostatný právní akt, ale tlačil nás čas, takže jsme šli touto cestou. Myslím, že schválíme kvalitní nařízení práce, Europolu bude zlepšena v zájmu našich občanů a je to také dobrý základ pro další kroky integrace v oblasti policejní spolupráce, které samozřejmě jsou nezbytné. Děkuji. Děkuji vám, pane. A nyní pan Kirchhoff za EKR dvě minuty. Děkuji. Evropa potřebuje nové nástroje eh, pro boj eh, s novými výzvami. Po dlouhém jednání konečně získáváme nový mandát, abychom řešili bezpečnostní hrozby, kterým čelíme. Po, eh, pod vedením Roba Wainwrighta se Europol stal důležitým centrem pro výměnu zpravodajských informací napříč EU. A tento nástroj propůjčuje Europolu eh, další možnosti eh, a eh, tím také získává možnost dostat vysokým nárokům ochrany osobních dat. Umožňuje národním parlamentům sledovat jeho činnost a to také propůjčí další důvěru vzájemné spolupráci. Toto nařízení je pevný základ také pro rozvoj internetové jednotky Europolu, protože teroristé používají sociální sítě jako náborové eh, nástroje. Musíme proto spolupracovat, abychom eh, tyto materiály odstraňovali. Díky nařízení může Europol přímo spolupracovat s poskytovateli sociálních sítí, kteří si často míjí ruce eh, v nevinnosti. Europol není evropský FBI ani nemusí být. Bude na nadále spolupracovat jako centrum pro výměnu informací, pro výměnu um, um, také koordinačních aktivit. Často uh, zaostáváme o několik kroků za naším uh, nepřítelem a uh, díky nařízení můžeme zjednat nápravu. Europol zajišťuje, že Evropská unie je bezpečné místo již 20 let a eh, chci poděkovat mm, panu zpravodaji za odvedenou práci. Mm, jsem si jist, že získáváme nový rámec, který nám eh, pomůže bojovat proti eh, pašování, proti obchodování s lidmi, terorismem a dalšími zločiny. Děkuji. Za Alde pan Peterson. Lema. Děkuji. Já bych eh, na úvod chtěl poděkovat panu Diazi de Mera, našemu zpravodaji i evropským institucím za velký kus práce. Byl to dlouhý proces a jsem přesvědčený, že Europol bude lépe vybavený v boji v, proti závažné trestné činnosti a terorismu a v pomoci členským státům. Byl bych si přál větší posílení Europolu, protože by bylo dobré, aby Europol mm, mm, mohl získávat více investigativních informací z členských států. Byl bych si přál povinnou výměnu informací z členských zemí protože členské země by neměly mít možnost zadržovat informace, které by mohly využívat ostatní členské státy, takže mi to připadá nedostatečné. A e, ten e, na mezinárodní charakter útoku v Paříži a v Bruselu ukazují na e, nutnost výměny informací v boji proti teroristické hrozbě a existuje příliš mnoho příkladů opaku například eh, v listopadu v Paříži ti teroristé cestovali z Belgie, byli zastaveni na hranicích, ale policisté je pustili dál, protože právě policisté neměli k dispozici fotografie proto, aby je zadrželi. Je potřeba, abychom si lépe vyměňovali informace mezi členskými státy, protože to je předběžná nutná podmínka pro to, aby se zamezilo budoucím útokům. Musíme tak učinit dříve, než dojde k novým útokům a musíme společně e, se o to zasadit. Dánsko v referendu Eh, hlasovalo o tom, že chce vystoupit z Europolu, protože bylo nespokojené s tím, jak Europol funguje, ale doufám, že eh, v rámci toho nového nařízení zase bude moci Dánsko být plnohodnotným členem. A paralelní dohody, které eh, existují, nejsou ideální ani pro Dánsko, ani pro Evropu, ale každopádně já si doufám, že toto nové posílení Europolu bude řešením pro boj Mm, proti terorismu. A nyní eh, za GUE. Děkuji. Eh, Chci poděkovat také zpravodajům, kteří eh, velmi férově a s respektem spolupracovali navzdory různým pozicím. Rozhodující pro nás bylo, co si očekáváme zásadně od policie a jak by policejní práce v Evropě měla být Europolem koordinována. A chceme, aby eh, Europol přispěl k tomu, aby občané byli účinně chráněni, jejich základní práva, aby eh, zločiny byly cíleně efektivně objasňovány a demokratické demokraticky organ, aby docházelo k demokraticky organizované spolupráce. To byl náš e, nárok a um, odpovídá to Europolu. Ano, došlo k určitému zlepšení, ale celkem e, nejsme spokojeni. E, nedošlo k jasnému vymezení trestných činů a místo toho seznam trestných činů je významně rozšířen a Europol je tudíž příslušný pro leco. Stává se jakýmsi datovým molochom, molochem a také internetový referenční eh, útvar, eh, eh, který nyní vzniká v rámci Europolu, vede k tomu, že se musí Europol zabývat i zpracováváním informací, musí spolupracovat s dalšími třetími stranami a rozhodovat o tom, co je dobré a špatné v internetu. To odmítáme. Jsme také zklamáni společnou parlamentní kontrolní skupinou. Očekávali jsme víc nemá příslušnost rozhodovat. E, Europol se stává nadále takzvaným black box černou skřínkou a proto to e, odmítáme. Děkuji. A nyní pan Terika Bras za zelené na tři minuty. Europol Mm, děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Europol je evropská agentura, která má podporovat policejní a justiční orgány jednotlivých členských států při eh, mezinárodní kriminalitě a terorismu. Nedávné teroristické útoky ukázaly, že potřebujeme silnější evropskou policejní agenturu, takovou, která má lepší kapacity, která zlepšuje přeshraniční spolupráci a výměnu informací mezi státy. V této souvislosti je nezbytné příslušným způsobem vybavit Europol, aby byly členské státy eh, podporány v oblasti prevence, analýzy a vyšetřování trestné činnosti v celé EU. Ovšem, čím silnější bude Europol, tím silnější musí být také parlamentní kontrola a také právní záruky, které by bránily tomu, že by docházelo k nějakému nelegitimnímu sledování občanů. A nějakému masovému dohledu bez rozdílu, protože to by porušovalo základní práva. Europol své aktivity rozvíjí v rámci Evropské unie ale organizovaný zločin nezná hranic, nedodržuje je. Proto je lepší spolupracovat. Je třeba také zlepšit spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Nařízení, o kterém dnes diskutujeme, jde směrem posílení Europolu a z, zabraňování rizik v oblasti policejní spolupráce. Nicméně v textu jsou ještě některé otevřené otázky. Například eh, problém, že výkonný ředitel Europolu se nezodpovídá přímo Evropskému parlamentu za svou činnost, ale radě. A nebo je zde otázka eh, právního eh, základu v souvislosti s tou internetovou jednotkou a výkonem jejich aktivit, které započaly již 1. července 2015. Trváme na našem pozměňovacím návrhu a to proto, abychom upozornili na to, že Iru potřebuje vlastní rozvoj eh, prostřednictvím vlastního návrhu, který by byl separátní. Děkuji panu kolegu zpravodaji za jeho úsilí eh, zlepšit různé aspekty textu. Naše frakce podpoří ten pozměňovací návrh, který jsme předložili, ale podporujeme také ten text jako celek. A děláme to proto, protože tento nástroj je momentálně potřebný a nemá žádnou alternativu, která by dosáhla zlepšení eh, mezistátní spolupráce než prostřednictvím agentur Evropské unie při eh, boji s mezinárodním zločinem. Děkuji. Pan Mach na minutu 30 za FDD

je to nebezpečná instituce a proto prosím hlasujte pro můj návrh na zamítnutí. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vy všichni, nebo alespoň většina v tomto parlamentu dnes slavíte ten velký krok proti terorismu v Evropě tím, že jste vybavili Europol novými kompetencemi, nebo vybavujete, že eh, posilujete výměnu dat uvnitř Evropy. Mnoho konsensů eh, říká pan zpravodaj, panovalo mezi stínovými zpravodaji. A možná, že právě toto by v nás mělo vyvolat největší obavy. A sice, že zde byl příliš velký konsenzus v oblasti dalekosáhlejší výměny osobních údajů. A že právě zástupci tzv. liberální frakce zde říkají, že ještě není dostatečná povinnost k výměně dat, že potřebujeme ještě více, no to je opravdu směšné. Dámy a pánové, v Evropě nejsme schopni u pravidel, která jsme si stanovili v minulosti, například ochrana vnějších hranic v rámci Schengenu, dodržování dublinských úmluv v rámci asilového práva, my nejsme schopni tato pravidla v rámci EU dodržovat. A teď vy chcete zavádět nová pravidla, aby se bojovalo proti těm problémům, které vznikly tím, že nejste schopni dodržovat stará pravidla, dámy a pánové. Toto přece nemůžete brát vážně. Musíme se věnovat těm starým pravidlům, vyhovět jim a ne vytvářet v parlamentu nová a nová pravidla, která budou odstraňovat problémy, které vznikají tím, že nedodržujeme právo a spravedlnost. A nyní pan Zarianopoulos na minutu a půl. Europol nyní eh, je přetvořen na novou represivní agenturu, působí v členských zemí, eh, zakládá tam svá centra a nyní můžeme eh, nutit podnik, eh, státy stíhat mm, pachatele celé řady trestné činnosti a toto umožní i třeba odstraňování eh, účtů na sociálních médiích a eh, třetí země a Spojené státy eh, tedy budou vědět, co děláme a bude v tom i obchodní zájmy. Takže každý, kdo se dovolává odpovědnosti a dohledu, to je jenom alibi pro pokrytí eh, tohoto všeobjímajícího dohledu eh, všech eh, jaksi sociálních hnutí a je to proti populační hnutí. My budeme schopni

Eh, stane represivní agentura? byl jste se někdy v europolu podívat víte jak europol funguje? prosím o odpověď. děkuji. Nepotřebuji navštívit kanceláře Europolu, abych chápal, jak funguje. Ten text nám ukazuje, že má tu represivní eh, vlastnost v sledku rozsahu informací, které sbírá a bude sbírat. To je strašně široká oblast a e, v tom, to obsahuje soukromé zvyky jednotlivých občanů a když si to přečtete, tak pochopíte, že se to zaměřuje vlastně na sociální policii, na, na, na odbory a tak dále. Uvidíte tam vlastně strach těch, e, kteří se snaží vlastně dostat pod kontrolu všechna společenská hnutí. Paní Holmajer, pane komisaři, Pane předsedo, dámy a pánové, docela mě překvapuje, jak někteří kolegové, jak se takové extrémnější levice i pravice oslňují tím, že vlastně nic neví. Tak promiňte, máme zde agenturu, která se věnuje kooperaci a koordinaci různých policejních orgánů členských států, mají pomáhat. Internet Referral Unit, to není, že jen tak eh, libovolně se něco odstraňuje, ale někdy jsou hrůzné zločiny i hned odstraňovány z internetu, aby se na ně neklikalo a miliony voyérů, kteří na to možná si zaplatili, že mohou sledovat sexuální zneužívání dětí na internetu. Myslím, že je správné, že Europol ve spolupráci s třetími stranami vykonává tuto činnost a pokud jsou pochybnosti, můžete jít k soudu a podat žalobu, tomu se říká v našem systému právní stát. A můžete se také odvolat. Europol nemá právo vůči nějaké instituce prosazovat nějaká opatření, to musí udělat eh, ty instituce podle právního státu jednotlivých členských států eh, Evidence cestujících se nepředává jen tak třetím stranám, jsou zakódovaná a nesmí se předávat dále. Jsou tam silná omezení, e, pro co se vůbec mohou používat a personál je specificky vzděláván. Myslím, že Europol nařízení se velmi podařilo. Děkuji panu zpravodaji i stínovým zpravodajům. Také názor kolegy z ALDE považuji za správný, že potřebujeme větší výměnu dat mezi členskými státy, protože eh, trestná činnost nezná hranic a gratuluji pane komisaři také k návrhu komise. Já bych si přála, aby komise Europolu dala k dispozici ještě také zaměstnance Europolu, protože 30 eh, nestačí ale myslím si, že ten návrh jako takový je kvalitní a naši pravicoví kolegové by neměli vyprávět takovéto povídačky. E, pozněvacích návrhů byla spousta, ale bohužel, pane kolego, jste u toho nebyl. Paní Gomeš, 2 minuty 30. Děkuji. Pane e, Demera, jako zpravodaj nám umožnil dobrou spolupráci. Dva roky jsme vyjednávali a členské země se zdráhaly posílit eh, policejní spolupráci s Europolem a také integraci s Europolem. Některé tyto změny nezůstanou pouze na papíře, ale skutečně to povede ke změně mentality. Mám na mysli teroristické atentáty v Paříži a Bruselu, které ukázaly, že neexistuje dostatečná koordinace bezpečnostních sil na národní a mezinárodní úrovni. A to vede k rozvoji mezinárodního zločinu, eh, organizovaného zločinu k eh, přeshraničního, který eh, toho zneužívá. Demokratická kontrola Evropského parlamentu v souladu s národními parlamenty je tady v návrhu zaručena. Naším úkolem je nutit vlády k výměně informací z Europolu a ke spolupráci. Není nic důležitějšího než bezpečnost našich občanů a proto je tak důležité, že se v Evropské Evropském parlamentu podařilo eh, prosadit do textu i ochranu osobních dat. To je nezbytné, abychom zajistili interoperabilitu policejních databází. A mm, také ta jednotka IRU je velmi důležitá, nutno ji využívat. Europol je nesmírně důležitý v boji proti terorismu a organizovanému zločinu a eh, k tomu patří i spolupráce eh, s Eh, portugalskou policií. My eh, z toho profitujeme, díky tomu jsme eh, mohli rozpustit ruskou mafii, která prala špinavé peníze s portugalskými fotbalovými fanoušky, ale nyní eh, musíme bojovat dále proti terorismu, organizovanému zločinu a eh, musíme tedy ještě více eh, posílit spolupráci policejních a spravodajských sil. Jestliže vlády budou nadále omezovat své mm, postupy a budou nadále investovat například do daňových rájů, pak nezbudou peníze peníze a nesmíme být překvapení poté, že e, úkoly Europolu budou omezovány, podkopávány a tím otevřeme stavidla e, mezinárodním e, zločineckým organizacím a teroristům. Děkuji, paní Stevens, na jednu minutu. Předsedkyně, kolegyně, kolegové, moje delegace je spokojená s výsledkem trialogu. Europol Evropská agentura pro spolupráci policejních orgánů bude eh, posílena. O to naše politická strana usiluje už dlouho a tak eh, bude možnost Europolu pomáhat členským státům ještě zvýšena při jejich boji proti kriminalitě a terorismu například džihadistické tweety prostřednictvím kontaktních osob v jednotlivých státech může Europol dát eh, najevo eh, jednotlivým poskytovatelům a bude možné eh, tyto tweety odstranit, protože jsou v rozporu s všeobecnými pravidly. Už eh, zde bylo rozesláno na tisíc žádostí tohoto typu a více než polovina byla schválena. A toto je výborná praxe, která díky této legislativě eh, bude ještě více kodifikována. Navíc Eh, zde bude modernější eh, systém zprávy dat, který je opravdu hoden 21. století. Budou-li členské státy skutečně si vyměňovat informace a v centru této výměny bude Europol, tak to znamená významný krok, krok ku předu. Děkuji. Pan Depré má jednu minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři, s hlubokým přesvědčením budu hlasovat pro toto nařízení, které představuje několik let práce. Velice oceňuji jasná ustanovení, která umožní zvýšit efektivitu Evropského centra boje proti terorismu za současného zlepšení výměny informací. Vítám také možnost, kterou Europol dostal vyměňovat si informace se soukromými podniky, což v některých případech umožní nařídit poskytovatelům služeb jako třeba Facebooku zrušit stránky, které chválí islámský stát. A vítám také, že toto budoucí nařízení z Europol, Europol postaví pod demokratickou kontrolu evropských a národních poslanců. Nicméně lituji, že Europol nedostal dostatečné právo iniciativy, především pro zahajování trestních řízení a nic podstatného nevzniklo pro vytvoření Evropské spravodajské služby. Takže já doufám, že v budoucnu nebude rada litovat, že tak neučinila včas. Eh, děkuji a nyní paní Anderson na jednu minutu my v sinn féin eh, rozumíme nutnosti spolupráce eh, eh, mezi zeměmi zejména pokud jde o boj proti terorismu a obchodování s lidmi ale také věříme že veškerá moc musí podléhat kontrole. odstranění společného dozorčího orgánu jediné skutečné dozorové instituce znamená že nyní tato moc nebude adekvátně kontrolována. To je nešťastné, zejména proto, že tato zpráva eh, usiluje o to eh, propůjčit Europolu eh, pravomoc nakládat s velkým množstvím dat a také bude mít příslušnost určovat, jaký internetový obsah je legitimní já se domnívám, eh, že eh, skládání účtů je velmi důležité a vede k odpovědnosti. S tím musíte všichni souhlasit. Děkuji. Pan Albrecht, dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážený pane zpravodaji, já vám, pane zpravodaj, děkuji za skvělou eh, odvedenou práci. Náš stínový zpravodaj o tom také hovořil, že zde eh, došlo k velkému pokroku ve věci nařízení o Europolu. Všichni musíme konstatovat, že toto je pokrok pro EU. Máme zde nové nařízení o Europolu, které zavádí více Evropy v oblasti trestního stíhání, v oblasti policejní činnosti. To je důležitý krok. Je to také důležitý krok z toho hlediska, že jsou tam jasná ustanovení o ochraně osobních údajů, že je slaďujeme s balíčkem eh, o ochraně osobních údajů, který už jsme schválili Nejenom, že to zvyšuje důvěru občanů, ale zvyšuje i legitimitu konání Europolu, ale je to také základ pro lepší výměnu informací mezi členskými státy a jejich policejními a justičními orgány, zde orgány činnými v trestném řízení a Europolem jako takovým. Já nebo zelení jako takový by Eh, si byli přáni, kdybychom ve dvou oblastech šli o něco dále. První věc je něco, co teď musí nastat a to je lepší eh, vybavení společných vyšetřovacích týmů Europolu. Já si myslím, že ono to nebude tak, že se budou jenom hromadit a hromadit více dát a potom to vyřídí všechno počítače, tu práci, ale že půjde o to, abychom lépe propojili eh, policejní orgány přímo v terénu abychom dali k dispozici více prostředků a způsobů pro tu přeshraniční spolupráci. Na tom teď musíme zapracovat. A my jako zelení bychom si přáli, aby v oblasti předávání dat třetím stranám, soukromým stranám vznikl veřejnoprávní rámec. To se nestalo. A s těmi e, ehm, informacemi v oblasti soukromé e, není nakládán stejně jako v předávání v oblasti veřejné. Máme zde separátní pozměňovací e, návrh, Chtěli bychom tuto věc zlepšit, eh, proto podporuji eh, tento návrh, ale jinak jsme pro toto nařízení. Děkuji, paní von Štorch, na minutu 30. Ano, my zde hovoříme o reformě Europolu a Europol bude sbírat údaje a z, eh, vyměňovat je s veřejnými i soukromými místy. Bude zde internetová jednotka, která bude prohledávat internet. Europol bude mít přístup k veřejným a soukromým databázím, eh, bude získávat data, ukládat je a dávat je dále jméno, adresu, národnost, eh, povolání, pohlaví, údaje z pasů, otisky prvků, prstů, DNA, eh, podezření na účast kriminální společení případně nějaké nicknames, eh, stav účtu eh, vlastně svý nemovitostí, údaje z daňových přiznání a tak dále a tak dále. Také se zajímají o váš životní styl. Eh, agentura vytváří profily vašeho pohybu, zná vaše komunikační kanály a ví, čím jezdíte. Každopádně prostě Europol bude vědět eh, vše a podle toho udělá takový rating hrozeb. V souvislosti s bojem proti eh, teroru si myslím, že je tady jedna velká hrozba a to je bezpečnost dat všech občanů. Pan Epitilideos eh, má jednu minutu. Děkuji. Nepříznivé důsledky globalizace Eh, znamenají zvýšení hrozeb eh, vůči členským zemím a to se týká terorismu, kybernetických útoků a organizovaného zločinu. Eh, lidé v Evropě necítí, bez, necítí bezpečně a ochrana jejich osobních práv je podkopávána. Europol by měl právě těmto hrozbám čelit ve spolupráci s orgány činnými v trestní řízení v členských zemích. Pro úspěšnou implementaci tohoto úkolu potřebuje Europol vyměňovat si informace se členskými zeměmi a s třetími zeměmi a tady musíme být velice ostražití, protože právě tyto informace se týkají osobních dat a my musíme mít jistotu, že <clears throat> požadavky na bezpečnost nebudou podkopávat lidská práva. A tyto informace Eh, mají být dodávány pouze tehdy, když je zcela jisté, že dotyčný občan je podezřelý z konání nebo plánování teroristického nebo jiného zločinu a nesmí dojít k tomu, aby nedemokratické vlády to zneužívaly pro stíhání eh, svých oponentů. Eh, děkuji. <clears throat> Pan Bony. Klíčová co je klíčové v naší reakci na terorismus a bezpečnostní hrozby. Mnozí z nás poukázali na to, že je důležitá spolupráce a koordinace a lépe řízený Europol. Tento e, nové nařízení je krok správným směrem. Poskytuje e, nové preventivní nástroje a tady je prevence stěžení. Europol bude mít lepší přístup k relevantním datům, která budou zpracovávána efektivněji. Budou tu data z členských zemí, ale také z neveřejných eh, zdrojů a soukromých subjektů, což bude e, zlepšovat možnosti. E, jednotka pro dohled nad internetem bude lépe bojovat proti propagandě e, teroristických skupin a radikalizaci a uznání této jednotky a její práce umožní odstraňovat násilný obsah. Na druhou stranu jsme posílili E, ochranu dát a pravidla, která se k tomu vztahují v rámci Europolu, tak aby byla zachovaná rovnováha. Posílili jsme možnosti spolupráce Europolu s dalšími evropskými agenturami pro lepší synergii a efektivnost. A zůstává platné to, že členské státy musí sdílejit informace s Europolem proto, aby tento systém fungoval, protože jinak agentura nebude schopná fungovat naplno a zvlášť bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho odhodlání. Děkuji vám, pane Bony, paní Kaufmann. Dnes dáváme zelenou reformě Europolu a na tento rok to má závažné důvody. Kriminalita se eh, nezastaví na hranicích země, proto je stěžení, aby Europol byl posílen a spolupráce mezi Europolem, národními orgány a dalšími agenturami EU eh, doznala zlepšení. Reformou dojde eh, ke zlepšení výměny dat mezi těmito subjekty a také moderní správní struktury se postarají o vyšší účinnost a například příště bude Europol umět rychle reagovat na hrozby, zejména eh, ustavením speciálních jednotek. Pro reformu je také důležité, abychom přijali eh, společné standardy ochrany osobních dat, co jsme učinili také v oblasti eh, trestního stíhání. Výzva k násilí a nenávisti v internetu může vést k skutečným faktem, faktům k realitě a proto je důležité, aby nezákonné obsahy rychle mizely z internetu. Internetová jednotka za tímto účelem vytvořena má nyní solidní právní základ. Kromě účinného jednání je zapotřebí také jednoznačných jasných eh, pravidel o ochraně osobních dat a to se eh, eh, zajistilo. Ještě před schválením Lisabonské smlouvy vstup vstoupil v platnost právní základ Europolu a proto je nutno, aby tento byl nyní sladěn s Evropskou eh, Lisabonskou smlouvou. Eh, myslím, že je nutno zdůraznit, že poprvé v rámci Evropské agentury eh, budeme mít společný parlamentní kontrolní výbor sestávající z poslanců příslušného výboru tohoto parlamentu a poslanců národních parlamentů. To vše ukazuje, že bezpečnost, ochrana dat stát a demokratická kontrola nejsou ve vzájemném rozporu, naopak jsou navzájem slučitelné. Děkuji. Děkuji. Pan Ujazdovský, má minutu. Żanki koledzy, to je dobrá decyzia, dobrá dla bezpieczeństwa. Dámy a pánové, e, tento e, právní akt je důležitý pro bezpečnost evropských občanů a Evropu jako takovou. Škoda, že k tomu došlo tak pozdě, již po dramatických událostech poslední doby. Kdyby ale nebylo těchto událostí, stále ještě bychom na nařízení pracovali. Oponenti tohoto nařízení nesprávně vykreslují normu jako centralizovanou, která e, ohrožuje občanské svobody. Je to iracionální postoj je nutno naopak posilovat e, příslušnosti této agentury, která také bude monitorovat internet a současně nám poskytuje a umožňuje potřebnou demokratickou kontrolu a dohled. Ani levice extrémní nebo krajní levice, ani krajní pravice neposloužili veřejné debatě. Je to dobré rozhodnutí. Paní Wikström, jedna minuta. Děkuji, paní. förtjänar ett Europa där man enkelt kan röra sig mellan medlemsländerna. Det är den här fria rörligheten som vi... Eh, děkuji. Evropa si eh, zaslouží eh, svobodu a demokracii. Pouze na základě toho vzniká náš blahobyt. A nyní vidíme, že zavádění hraničních kontrol je vlastně na škodu musíme ale současně nést následky za to, že existuje organizovaný zločin, který postupuje také přeshraničně. Mám radost, že Evropský parlament díky zpravodaji eh, Dias Temerovi učinil důležitý krok na této cestě. Zapotřebí je toho ještě mnohem více, než budeme eh, moci plně eh, čelit hrozbám. Potřebujeme evropský FBI s plnou kapacitou, aby operativně mohl potírat organizovaný zločin. Pouze společně s evropskou eh, policií budeme moci se vší vážnosti přeshraniční zločin eh, potírat. Nyní jsme učinili krok správným směrem, ale zbývá ještě mnoho práce. Tak, formand. S reformou Europolu se Eh, směšujeme k policejní spolupráci eh, na centralizované nebo centralizovanější úrovni, což by mohlo být účinnější eh, v boji proti trestné činnosti. Ale dostaneme více informací o občanech a myslím, že tento parlament zapomněl chránit data soukromých občanů. Například eh, na Facebooku jsou informace o soukromých osobách a my si musíme uvědomit, jaká eh, data jsou schromažďována a jak je chránit. Samozřejmě potřebujeme policejní spolupráci a potřebujeme posílenou spolupráci, ale myslím si, že toto zachází trochu daleko.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 projevuje spokojenost nad eh, svou prací a to právem. Eh, máme nyní návrh, díky němuž hm, se bude postupovat v Evropě odpovědně, odpovědněji. Dojde k posílení kontroly ze strany národních parlamentů a eh, k zesílené ochraně dat a díky Europolu bude moci Evropská unie hm, podporovat členské státy v boji proti organizovanému zločinu. Ochrana osobních dat bude posílena posílena, bude fungovat lépe než dosud a mm, e, potírání organizovaného zločinu, e, mm, mafie a e, přeshraničního zločinu mm, nyní má dobrý celoevropský základ. Vyšetřování budou prováděny společně, Europol bude spolupracovat s členskými státy a to zahájí novou fázi efektivnějšího boje proti organizovanému zločinu i terorismu terorismu. Děkuji, pan Rebega, jedna minuta. Pane komisar, draž kolegi, Misaři, vážení kolegové, role Europolu eh, vždy byla zajistit efektivní spolupráci členských států, eh, pokud jde o boj proti eh, zločinu a terorismu. Ve stávajícím kontextu určitě potřebujeme silnou autoritativní instituci organizací, která bude eh, jakékoliv podezřelé aktivity eh, eh, sledovat. Jestliže se podíváme blíže na Europol, zjistíme, že jsme skutečně rozšířili její příslušnosti a také schopnosti a dovedností je nutno eh, zajistit, aby Europol měl skutečnou moc eh, chránit občany. Potřebujeme autoritativní eh, organizaci, která bude jednat jménem občanů a nikoli instituci, která je politicky podřízená. Neměli bychom tento orgán politizovat, ale nechat experty, aby dělali svou práci. Pan Coelho, minuta a půl. Dobrý den, pane prezident, pane komisáři, e Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Především bych chtěl poblahopřát kolegovi Demera za skvělou práci. Eh, u něj je to zvykem, to znamená Evropa, která bude chránit a podporovat svobodu svých občanů a my chceme vytvořit skutečný prostor práva svobody a spravedlnosti. My si nemyslíme, že svoboda a bezpečnost jsou v rozporu. Naopak, e, svoboda bez bezpečnosti je anarchie a bezpečnost bez svobody je diktatura a e, to, naše představa může fungovat jedině právě za spolupráce členských zemí a myslíme si, že tento návrh je pragmatický, vyvážený a dobrý. Je to konkrétní výsledek, to není evropská FBI, a e, evropská FBI v tuto chvíli není možná, ale je to apel e, na adresu členských států. 22. březnu v Bruselu a 13. listopadu v Paříži bylo naprosto nepřijatelné to, že teroristé zneužívají dezorganizace a nedostatečné výměny informací mezi členskými státy. Evropa udělala svůj kus práce, tak teď je úkolem členských zemí eh, více spolupracovat, více si vyměňovat informace, více využívat existující nástroje Vzájemná důvěra nemůže být nařízena, ale můžeme vytvořit podmínky pro to, aby tato důvěra existovala. Pane Coelho, máte modrou eh, kartu, souhlasíte s ním? Prosím, paní, od paní Voltman, souhlasíte? Ano, prosím, paní Voltmans. Děkuji. Souhlasím s mnohým, co jste řekl o svobodě a solidaritě, odpovědnosti, ale vy jste taky řekl, že ta legislativa, o které teď budeme hlasovat, není evropská FBI, protože to by nebylo možné. A co si z pohledu ALDE, my bychom chtěli jít o krok dál. Tak se vás chci zeptat, proč nemůže v tuto chvíli vzniknout evropská FBI, protože já si myslím, že bychom takovou potřebovali. Děkuji za tuto otázku. Je možné, že jsme stejného názoru, ale já si myslím, že dnes nelze vytvořit evropskou FBI, a to proto, že my se snažíme vytvořit vzájemnou důvěru mezi členskými státy. Po celou dobu toho jednacího procesu a v důsledku a vlastně ta nedostatečná výměna informací je důsledek nedostatečné důvěry. Takže buďme pragmatičtí a rozumní, my nemůžeme jít dál, než co je v této dohodě. Děkuji paní Kini Ičiniči na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, eh, paní předsedkyně, děkuji eh, kolegovi de merovi za vynikající spolupráci. Aktualizace čtvrtého nařízení o Europolu je nezbytným opatřením k posílení efektivnosti a spolupráci v boji proti kriminalitě a za bezpečnou Evropu. V těchto eh, letech Europol už provedl eh, účinný postup stíhání přeshraničního zločinu zlepšil svou eh, eh, logistiku. Přesto je nutná reforma Europolu, protože eh, ohrožení svobody v Evropě vede k nutnosti společné odpovědi. Události v Paříži a Bruselu si vynucují další posílení nástrojů Europolu. A Europol má nyní novou, nový právní základ se specifickými příslušnostmi povinnostmi a také s ochranou osobních dat. Proto vítáme e, zavedení kontrolního mechanismu pro Europol skrze Evropský parlament a národní parlamenty a nové nařízení e, skýtá solidní režim ochrany osobních dat na celoevropské úrovni a tím pádem eh, data na evropské i národní úrovni doznají eh, eh, větší ochrany. Návrh přichází po tříletém jednání, jsme spokojeni s odvedenou prací a je ale nutno zdůraznit, že spolupráce s členskými státy by měla vést k tomu, aby agentura eh, Europol vykonávala svou práci ještě účinněji a eh, bojovala ještě lépe proti terorismu na mezinárodní úrovni a poskytovala větší podporu při boji proti mezinárodní eh, kriminalitě. Děkuji. Pan Kolmo, děkuji vám, paní předsedkyně. My dnes hovoříme o tématu Europol. A máme zde klasický případ zvažování zájmu. Na jedné straně chceme všichni posílit vnitřní bezpečnost, na straně druhé všichni chceme, aby v oblasti ochrany osobních údajů zde byla vysoká priorita. Principiálně tedy musí platit to, že se bude velmi úsporně postupovat při sběru a ukládání dat. Co mne dnes překvapilo, bylo to, že někteří řečníci se dnes zaměřovali pouze na ochranu osobních údajů a to je samozřejmě málo protože zvažování zájmu znamená, že musíme zohlednit obojí. A domnívám se, že u tohoto návrhu, o kterém dnes diskutujeme, se podařilo toto zvažování zájmu. Musíme se postarat o to, aby bezpečnostní orgány měly k dispozici potřebná data, a myslím si, že zde tedy činíme krok správným směrem, tak abychom mohli bojovat proti přeshraniční trestné činnosti. I v, e, při migrační krizi jsme viděli, zvláště v Německu, že 100 tisíce lidí jsou přítomni neregistrovaní a nevíme, kde pobývají. A to musí skončit. Pan, ne, Pane Kolmene, máte modrou kartu od pana Sany. Souhlasíte, prosím, pane Sany? Děkuji, paní předsedající. A garanciák, amelyek meggátolják, hogy az egyes államok a szerzett információkat Máme nějaký technický problém. használja fel. Köszönöm szépen. Pane Sani, budete asi muset eh, si to zopakovat. Pane Sani, poslouchejte mě. Budete asi muset promluvit znovu, protože zřejmě byl nějaký problém se spojením s tlumočnickými kabinami. Eh, Takže ptám se znovu Vidíte tady nějaké záruky, které by bránily tomu, aby vlády některých členských zemí nevyužívaly získané informace proti vlastním občanům? Děkuji za otázku. Já si myslím, že u ochraně data nemůžeme jít tak daleko, že chceme mít absolutní záruky, že se něco nestane. Život je plný rizik, já si myslím, že zde zvažování zájmů je zachováno a zohledněno a že toto nařízení jde správným směrem. My samozřejmě celou tu záležitost budeme muset bedlivě sledovat. Ve světle praxe se bude muset ukázat, zda se nakládá řádně s těmito daty a já jsem proto, abychom to permanentně a explicitně sledovali. Paní eh, předsedající. Já bych chtěla poblahopřát eh, zpravodaji panu Demera i stínovým zpravodajům, protože skutečně toto je jedním z pilířů naší bezpečnosti i klíčem eh, života v, při využívání všech politických a osobních svobod. V tomto eh, globálním světě je posílení Europolu dobrou zprávou, jestliže nebudou členské státy brzdit Europol. A musíme požádat členské státy, aby vyslali nejschopnější lidi eh, a ne eh, jenom byrokraty. Je to mm, jejich úkol. A my v parlamentu musíme garantovat řádnou kontrolu. My to potřebujeme, dlužíme to obětem za závažné trestné činnosti a všem občanům. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Europol je agentura EU v rámci federálního prohlubování evropské integrace s hlavním cílem kohezivní aplikace práva. Snažíme se zde ospravedlnit tím, že se bude hovořit o boji proti terorismu, ale vlastně jde o boj proti politice namířené proti EU a o omezení občanských svobod. E, jsou zde infrastruktury na okraji členských států, toto je jasný pokus omezit suverenitu policejních orgánů členských států a to vše pod hlavičkou takzvané policejní spolupráce. To jsou

selhání logiky. Děkuji, paní na jednu minutu podržavam ovu zakonodavnu inicijativu jer... já podporuji tuto zákonodárnou iniciativu protože propůjčuje europolu nové kompetence zejména eh, ve výcviku a vzdělávání eh, policistů aniž by zasahovala do státní suverenity a principu subsidiarity. dále se domnívám že eh, to řešení aby každý členský stát eh, eh, měl zvláštní eh, jednotku, co by spojku mezi Europolem a národními orgány je velmi adekvátní, velmi přiměřené, protože tím zachová příslušnost členských států, aniž by ale funkčnost a efektivnost Europolu omezila. A také vítám posílenou kontrolu nad Europolem mm, skrze Evropský parlament a národní parlamenty spojku spolu, to zaručí transparentnost a dodržování lidských práv. Evropa bez hranic totiž zblížuje nejenom občany, ale také pachatele trestných činů a organizovaného zločinu a proto potřebujeme zesílenou spolupráci a silný Europol. Děkuji. Děkuji. Evropa a nové nařízení Europolu, zde mohou být silnější v boji proti organizovanému zločiny a kyberkriminalitě. E, svět se neustále zmenšuje. Europol nyní získává větší mandát také pro boj proti přeshraniční trestné činnosti a proti terorismu a to je potřebné. Je třeba zde postupovat kupředu a rychle reagovat na tuto trestnou činnost. Já už jsem celou řadu eh, let viděl během své práce v policii, jak se eh, šíří mezinárodní zločin a musíme být schopni zde intenzivněji zasáhnout. A paní Holmajer už eh, o něčem hovořila. A je opravdu důležité zde mít příslušné kvalitní nařízení. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, dnes je dobrý den. Eh, přiznáváme a hlásíme se velkou konstruktivní většinu eh, k posílení Europolu. Blahopřeji našemu zpravodaji, který na tom tři poslední roky se stínovými zpravodaji spolupracoval, ale chtěl bych se dotknout i příští fázi. Eh, Europolu. Vítám avízo eh, pana komisaře Avromopula k posílení Europolu učinit další kroky a v nadcházejících dvou eh, letech zohlednit další nutnosti boje proti organizovanému zločinu a terorismu. S pohledem na dnešní kapacity Europolu je nabílední, že rizí koordinační práce a spolupráce nemůže být dostačující v boji proti špičkovým eh, technologiím a organizovanému eh, zločinu a terorismu. Evropa musí tento litý boj vyhrát, proto musí být eh, ještě silnější a důsledek, respektive facit je Evropská bezpečnostní unie, kde Europol bude mít k dispozici nadnárodní právní jednotky za účasti členských států s tím, že um, vrchní velení bude příslušností Europolu. A um, přeji si, aby v tomto ohledu Evropská komise pracovala efektivně. Ano, um, tento proces může vyústit v evropský FBI s úderností eh, zajistit bezpečnost evropských občanů. Děkuji. Už bylo potřeba skončit. Pan Polies má jednu minutu. Pane předsedo, myslím, že lze říci eh, zcela bezvýhradně, že Europol se vyznačuje velkou profesionalitou a eh, vyvíjí se optimálně, ale eh, mezinárodní scénář se mění a to radikálně a Pomysleme e, e, jen na teroristické útoky v Paříži a Bruselu, pomysleme na e, postupující migrační vlnu. To znamená, že musí dojít k výraznému eh, navýšení eh, rozpočtu Europolu a také pracovních míst Europolu, což eh, nařízení také inteligentním způsobem umožňuje. Umožňuje vybavit tuto instituci lépe ehm, schopnostmi boje proti organizovanému zločinu ve skutečnosti v reálném světě i ehm, na internetu a také ehm, myslí na lepší koordinaci policejních a spravodajských složek, což zatím ještě není dostatečně zajištěno. Děkuji. A nyní pan Rangel, na půl minuty. Děkuji. to mi nejprve, abych poděkoval našemu panu zpravodaji za skvělou zprávu, kterou předložil. Jsem členem výboru pro ústavně právní záležitosti a proto se chci zaměřit na několik aspektů této zprávy, kde se zabýváme přepracování systému Europolu. Jsme v podstatě přizpůsobili Europol Lisabonské smlouvě a to je důležité, zvláště u toho nejdůležitějšího aspektu u demokratické kontroly. Je to základní aspekt pro policejní jednotky, protože ty musí být kontrolovatelné a v tomto případě Evropským parlamentem. Přidávají se k tomu další záruky. Například boj proti trestné činnosti dnes znamená, že jsou schromažďována, získávána data a že jsou také vyměňována. Často jsou to data citlivá a proto je ochrana dat eh, důležitým tématem. Dovolte mi poukázat také na jednu věc, kterou zde zmiňovali mnozí, a sice, že trestná činnost dnes nezná hranic, no ale tak tomu už bylo i v minulosti. Jenom členské státy měly hranice, ale trestná činnost to už hranice dávno nemá. A my jsme ti, kdo se musí organizovat. My musíme vytvořit síť, která bude eh, internacionálně působit. To je další důležitý krok. Potřebujeme eh, policejní útvar, který bude bojovat proti novým formám přeshraničních eh, kriminality. Takže teď začneme Catch the Eye. Máme tady sedm žádostí o slovo a první má slovo paní Ayala Senda. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedající. Já bych v první řadě chtěla poblahopřát panu Diasi de Mera a ostatním kolegům za jejich odhodlání, takže získali nejmož, nejlepší možný nástroj pro boj s terorismem a organizovaným zločinem Ehm, poslední útoky v Francii a v Bruselu, ale i dříve v Madridu a Londýně právě ukázaly, jak je důležité mít dostatečně solidní právní rámec, do kterého jsou zapojeni všichni, tak aby naše policejní orgány měly náležitou pomoc a podporu, protože oni to potřebují pro zlepšení své práce. Toto nařízení umožňuje Europolu lépe působit v oblasti prevence, spolupráce, ale také sdílení informací, eh, včetně příslušné infiltrace. Eh, musí eh, to být skutečně hlavním nástrojem nejenom pro boj proti terorismu, ale také proti ostatním typům trestné činnosti, které s tím souvisejí, jako třeba obchodování s lidmi, praní špinavých peněz, daňové úniky, kybernetické útoky a podobně. Děkuji. Děkuji. V uplynulých letech možnosti Europoru se zvyšovaly hlavně v boji proti terorismu a praktický důsledek je velice eh, velkým zklamáním, jak jsme viděli ve Francii a v Belgii. Musíme klást důraz na boj s terorismem specificky dobře známých eh, oblastech a regionech členských států, ale současně musíme respektovat soukromí. A to, co my tady děláme, je pravý opak. My ve jménu boje s terorismem s terorismem zvyšujeme vlastně represi a dohled nad soukromým životem evropských občanů. A to ukazuje, že právě ta politika ne, je neúspěšná. Evropská unie musí naléhat na členské státy, aby dali více prostředků na ochranu svých hranic. A na sociální integraci eh, muslimské populace, zvyšování jejich zaměstnanosti a podobně. A to se týká těch, kteří tady žijí už desetiletí. Eh, jedině tak můžeme bojovat úspěšně. Eh, a nyní má slovo pan Kaputo a poprosím ho, aby nemluvil moc rychle. Děkuji, paní předsedkyně. Nedávné atentáty a e, ohrožení e, v kyberprostoru ukazují, že je nutno posílit spravodajské síly, abychom zajistili koordinaci a společnou akci. E, dát více pravomocí Europolu, Europolu aby mohl lépe reagovat na teroristické hrozby a přeshraniční zločin. To je dobrá věc internetová referenční jednotka Europolu, která se eh, zaměřuje eh, na eh, islamistickou propagandu online se také musí vyrovnat novými eh, eh, výzvami. Evropa eh, díky tomu bude lépe vybavena. Pozitivní aspekt reformy se týká demokratické kontroly agentury a je to celkově krok vpřed, který jsme učinili, ale není ještě dostačující, protože ohrožení ukazuje, že musíme Europol posilovat dále, abychom podporovali operace v terénu a aktivity v rámci výměny informací o kriminálních činech. Děkuji. Pan Jakovčič. Treba nám snažná Potřebujeme mnohem eh, lepší eh, evropskou eh, spravodajskou a bezpečnostní unii. V tomto návrhu jde o kompromis. Nesmíme ale zapomínat, že s zločinci kompromisy uzavírat nelze. Proto ještě nejsem spokojen. Myslím, že musíme učinit další krok. Chápu, že v rámci Evropské unie se názory rozcházejí, pokud jde o reakce na i různé útoky ale eh, jsme-li eh, konfrontováni eh, s terorismem, musíme být rozhodní. Náš šengenský prostor je nyní ohrožen. Začínáme omezovat volný pohyb a potřebujeme si vyměňovat údaje. Potřebujeme jednotný postoj a postup v výměně zpravodajských informací. Děkuji doamnă președintă domnule comisar susțin noul regulament pentru europol. Hmm, děkuji. Máme zde nové nařízení o Europolu. Domnívám se, že evropští občané si zaslouží lepší právní rámec pro boj proti terorismu a pro svoji bezpečnost. Zvyšuje se zde přeshraniční spolupráce v potírání trestné činnosti. Je to jeden z mála legislativních eh, textů, které také potrhují význam vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu, což znamená zvýšení eh, principu demokratičnosti. Je zde také dobré zde hovořit o ochraně osobních údajů a ta by měla jít tak daleko, aby nebyla v rozporu s bezpečností. Zlepšení Europolu bude znamenat zvýšení bezpečnosti pro evropské občany. Výměna informací mezi členskými státy by měla fungovat a nebýt nadále achilovou patou. Neměli bychom eh, být svědky toho, že dojde k teroristickým útokům, protože nefunguje výměna informací. Neměli bychom začinit žádné ústupky. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Já bych se rád přidal k tomu, k těm, kteří zde oslavují to, že byla eh, uzavřen tento legislativní akt a děkuji panu kolegovi zpravodaji, odvedl skvělou práci. Jde o to, abychom aktualizovali souladu s Lisabonskou smlouvou významný nástroj proti eh, Ehm, přezahraniční kriminalitě v nejrůznějších eh, v podobách, eh, praní špinavých peněz, obchodování s lidmi a dal, obchodování drogami a dalšími. Ale je třeba udělat ještě více. Potřebujeme eh, vůli tak, aby se Europol stal jakýmsi embryem evropského FBI Podobně to bylo i v USA, tam se bojovalo proti nejistotě a trestné činnosti a bylo nezbytné tedy tam postupovat proti té beztrestnosti, k níž docházelo, když se tam přecházelo z jednoho amerického státu do druhého. A Evropa se musí poučit, potřebuje evropské FBI. Děkuji nyní paní Filošiková Beňová. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Eh, vítám tuto reformu agentury pro spolupráci a prosazování práva. Ve světle nedávných teroristických útoků, na něž poukázala řada kolegů, je důležité, aby Europol byl schopen rychleji a aktivně reagovat na teroristické hrozby. Bezpečnost evropských občanů musí být na prvním místě. Proto je důležité intenzivněji kontrolovat internetové hrozby, které mohou vést k reálným trestným činům. Je nezbytné zlepšit spolupráci mezi jednotlivými členskými státy a postarat se o to, aby vyšetřovatelé Europolu byli schopni vyšetřovat i přeshraničně a je třeba, aby měli adekvátní finanční a materiální prostředky k tomu. Tato legislativa rozhodně neohrožuje občanské svobody občanů EU. Naopak, budeme je chránit. Evropský, eh, Europol bude pod demokratickou kontrolou Evropského parlamentu i národních parlamentů. Děkuji vám. Tím jsme ukončili Catch the Eye a nyní e, máte opět slovo vy, pane Avramopoulosi. Děkuji. Um, uh, Vážení poslanci, dovolte mi, abych vám poděkoval za vaše příspěvky v této rozpravě. Takový společný jmenovatel téměř všech je ten, že musíme reagovat na potřebu našich občanů eh, po větší bezpečnosti. A o to usilujeme formou této reformy, protože víme, že eh, terorismus a závažná přeshraniční trestná činnost nezná hranic, tak jak to jste řekli vy, a já to vidím také tak. Všechny orgány činné v trestním eh, řízení a prosazování práva mají svoji zodpovědnost v této oblasti. Abychom účinně mohli stíhat eh, pachatele, potřebujeme určité centrum výměny informací, které bude Eh, mít plnou operativní i analytickou podporu. Zlepšený rámec znamená pro Europol, že bude eh, schopen provázat eh, různé informace a bojovat proti vážné trestné činnosti a terorismu. Bude možné takto postupovat účinněji. Europol bude také eh, pod větší eh, kontrolou, bude se muset více zodpovídat a budou tam intenzivnější mm, pravidla ochrany údajů a proto eh, prosím, abyste hlasovali pro tento návrh, protože jsme o něm diskutovali několik let, tak postarejme se o to, aby to nyní fungovalo pro naše občany. Děkuji. Pane Díaz Demera, chcete to uzavřít? Prezidenta, i gracias, señor Abramopoulos, señor comisario. Me refiero a... Děkuji. Já mm, bych eh, navázal na vaše eh, dvě vystoupení a plně oceňuji, co jste řekl a děkuji vám za to, že jste to řekl, protože jste právě Eh, uhodil hřebíček na hlavičku. Je tu větší potřeba koordinace, analýzy, parlamentní kontroly a ochrany dat. O to tady jde. A musíme mít agenturu, která bude mocným centrem, platformou výměny informací, která bude mít lepší analytické schopnosti pro ochranu Evropanů. Mám jenom jednu výhradu. Co se týče řízení, musíme vzít v úvahu, že správní rada musí obsahovat mnoho profesionálů a málo politiků. K vystoupením kolegů tam jenom poděkuji. Můžeme to schrnat, schrnout eh, takto. Některá vystoupení vycházela ze skutečné znalosti věci. Některá vycházela z intuice. V každém případě všechno tato vystoupení jsou úctyhodná. Někteří potvrdili to, co jiní už řekli, jiní se vyjádřili odlišně, ale z těch 42 vystoupení 32 kolegů podpořilo zpravodaje a stínové zpravodaje a jejich práci. 6 řečníků řeklo, že si přejí ještě více kompetencí pro Europolu, hlavně členové ALDE, a pak řeknu slovo zeleným. Já velice oceňuji vaši politickou angažovanost. Děkuji eh, vám za to, že jste toto nařízení eh, o Europolu podpořili bez ohledu na své výhrady co se týče formy, je to pozměňovací návrh, který se týká obsahu internetu. Takže děkuji všem za plodnou rozpravu a e, to také jménem stínových zpravodajů. Děkuji vám. Tím